Darf Sie bitten, Platz zu nehmen. Prosím, abyste zaujali svá místa. Meine sehr Vážené dámy a pánové, chtěl bych vás srdečně přivítat a otevírám toto zasedání. Jako první bod je rozprava o budoucnosti Evropské unie a sice ve formě prohlášení spolkového kancléře Republiky Rakouska pana Wernera Feymana, kterého zde srdečně vítám a vítám vás, pane spolkový kancléři. Je nám potěšením, že jste dnes mezi námi. Dámy a pánové, na lavicích Evropského parlamentu eh, jsme viděli také zástupce Španělského království eh, a je zde pan De Vigo. Vítám vás, pane ministře. Pane spolkový kancléři, chtěl bych vám poděkovat, že jste přijal mé pozvání do Evropského parlamentu, abyste zde pohovořil s poslanci eh, naší sněmovny o eh, budoucnosti Evropské unie. V tomto roce 2013 se nalézáme v rozhodující fázi eh, politiky v Evropě je se celá jasné, že soudržnost národů a států v našem společnosti států a národů je velmi významné pro budoucnost jak ekonomickou, ekologickou, tak i měnově politickou. Před několika lety, podobně jako vy, jsem neměl představu o e, tomto vývoji a proto je rozprava s jednotlivými členy Evropské unie a rady ve funkci šéfa vlády suverénního státu velmi významné. Proto jsem vám vděčen za to, že jste k nám přijel abyste s námi vedl dialog. Přál bych si, aby více vašich kolegů a kolegyň v radě našli cestu k nám, abychom vedli otevřený dialog s poslanci jednotlivých států a národů. spíše než abychom pouze slýchali prohlášení o budoucnosti Evropské unie na půdě jiných sněmoven. Domnívám se, že většina našich poslanců nezdílí eh, mnohé názory. Slovo má nyní eh, spolkový kancléř Rakouska, pan Feynman. Vážený pane předsedo, vážený pane předsedo komise, jsem velmi rád, že jste si udělal čas a přišel mezi nás, vážení poslanci, vážené poslankyně, dámy a pánové. Samozřejmě, že je pro mě velkou ctí vést s vámi diskuzi